Prosím poslance, aby se posadili a můžeme začít. Sávy a posaďte se. I have no intention of doing the chair. Já se absolutně nechystám provádět sdělení předsedkyně, když se přitom všichni baví. Děkuji. My teď pokračujeme v našem setkání, takže jako obvykle eh, těch pár důležitých oznámení jmenování nových členů Evropského výboru pro statistiku a poradní členů. Komise nám řekla, že co se týče jmenování osmi bylo nám řečeno, že co se týče eh, jmenování 8 z 12 eh, členů tak jak nám eh, tedy poradila komise, jejíž funkční období skončí v březnu 2014. Eurostat předvybral osm z těchto kandidátů, předal jejich CVčka parlamentu, koordinátoři výboru Econ a e, zpravodaj Liam van Gogh tedy byl dotazován, nevyjádřil žádné námitky k navrženým jménům CVčka byla předána všem poslancům. Takže eh, pokud nejste opačného názoru, a pokud se mi nedostane opačných signálů, eh, pošlu dopis předsedovi eh, s informací, že výsledek konzultace proběhl Eh, uspokojivě. Eh, probíhající trialog USIC 5 je tady opravdu veliký rámus, mnoho lidí se baví. Máme-li se dostat k hlasování a eh, vůbec, aby to celé proběhlo, je potřeba být sticha. Jusic 5, druhý trialog, proběhl 4. února ve Štrasburku, zkoumal zbylé nevyřešené otázky, které se víceméně týkají eh, kapitol odměňování a sankcí. Bylo řečeno, že je potřeba navázat část eh, o odměnách na AFMD a část o eh, sankcích na MIP. Jestli se chcete bavit, tak já přeruším. Takže rada řekla, že je potřeba provázat část eh, o eh, odměňování o IFMD a druhou část, která se týká MIFIDu. Jinak je text odsouhlasen, jak Rada, tak eh, Evropský parlament se dohodli, že se dohodnou. Co se týče těch nevyřešených otázek, poslední trialog je naplánován na 26. února do Štrasburku. Já budu pokračovat, až uh, eh, dokončíte své konverzaci. Ne, já teď vám předávám sdělení předsedkyni. Eh, statistika o mezinárodním obchodu. První eh, setkání se konalo v únoru a bylo dohodnuto doho- schody s radou na většině témat s výjimkou komitologie. Rada se chystá zavést několik prováděcích aktů, zatímco podle eh, Evropského parlamentu by byly lepší akty přenesené právomoci. A první trialog, co se týče očkodňování, se konal bylo očkodňování pro porušování zákonospodářské soutěži se konal v pondělí. Šlo tam o eh, zveřejňování důkazů, eh, promlčecí doby, společná nerozdílná odpovědnost Eh, předávání, eh, předávání příplatků a tak dále. Další trialog se eh, plánuje na 27. únoru, kde bych, února, kde bychom měli dospět ke konečné dohodě. Ten trialog proběhl velice dobře, co se týče pozice parlamentu a byl to úplně první trialog v rámci spolurozhodovacího postupu, který se týkal hospodářské soutěže. Takže to je opravdu významný milník. Teď přejdeme ke hlasování o statistice, která se týká eh, eh, postupu pro makroekonomické rovnováze. To je bod na našem pořadu jednání 11. Doufám, že máte hlasovací karty. Nejprve, nejprve si vyzkoušíme hlasovací systém. Vzhledem k tomu, že jste hovořila o trialogu USIC a mně se dostalo velice překvapivého telefonátu od Financial Times, chci říci, že rada nepožádala, aby se propojila část o sankcí eh, s MIFIDem, ale vybrala si tu část o sankcích, tam, kde šlo o zavedení nižších norem a kde vyjednávací tým s tímto přístupem nesouhlasí. Já to chci zdůraznit, protože z toho vyplývají, vyplývá určité znepokojení na straně médií, proč nedokončíme práci na tomto bodě a ten důvod je, že jsme se nedohodli na odměňování. Rada nechce stejné standardy pro sankce, které jsme už dosáhli při jednání o jiných bodech a parlament nemůže se vzdát všeho. Takže to je potřeba říct si zcela jasně. Já jsem naprosto otevřen jakémukoliv kompromisu, ale máli se dosáhnout kompromisu, tak musí ustoupit obě dvě strany, nejenom jedna. Děkuji, takže teď testovací hlasování.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 proti, zdržel se, přijato. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 65, kdo je pro, proti, zdržel, zdržel se. Elektronicky ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis F, kdo je pro? Kompromis F, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní návrh 86, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Prosím, zvedejte ruce nahor, nahoru. Není to snadné přehlednout tuto místnost. E, návrh 26, kdo je pro? Proti? Já to opravdu nevidím, elektronicky uvěříme. Prosím o klid v sále. Návrh 26 se teď hlasuje. Končím hlasování. Schváleno. Téměř jednohlasně. Návrh 87. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 27 je staženo. Ampl 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. H, kdo je pro, proti, elektronicky ověříme. Ještě čtyři je to kompromis H, málo se hlásíte, stěžuje si předsedkyně. Ještě tři lidé by měli hlasovat, končím hlasování. Jasně, schváleno. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis J, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Reg 1, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 33, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Elektronicky ověříme 33. Všichni hlasovali, zamítnuto. Kompromis L, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Regi 3, kdo je Až skončíte své výměny názorů, budeme pokračovat. Regi 3, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Nejsem si jistá, říká předsedkyně, ověříme Regi 3. Regi 3, preambule 3a. Schváleno. Tady je špatný přehled o hlasování Návrh 35, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Elektronicky ověříme. Končím hlasování. 23 k 15 schváleno. RG 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme Regifo 4. Schváleno. Kompromis M, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis N, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Ověříme kompromis M. Hlasovali všichni schváleno. Kompromis O, kdo je pro? Kompromis O, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Regi 6, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis Q, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kom- kompromis R, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Ample 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Elektronicky ověříme, přáteli se to. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni. Ještě jeden by měl hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. 33 až 5. Z toho vyplývá, jak je to těžké v tomto sále. Návrh 43. Proti. Zdržel se schva- zamítnuto. Regi 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Regi 8. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Regi 8, kdo, 9, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Regi 10, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Regi 11, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Regi 12, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme. Končím hlasování. Schváleno. To bylo regi 12. Regi 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Regi 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? zamítnuto. A elektronicky hlasujeme o upraveném textu. In favor. So that's 38. 38 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. A hlasování o legislativním usnesení. No, no. Yeah, okay. Končím hlasování. 36 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Nezahajujeme jednání, eh, které má vyústit v hlasování na plenárním zasedání v březnu. Report. A teď se dostáváme ke zprávě Svena Kikolse. Tady asi se mi změní trošku spolupracovníci. I get, I get a coffee. Okay, if we're all ready. Dobře. Jsme připraveni. Kompromis AC, tři části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Druhá část. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Třetí část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A tím se dostáváme ke kompromisu AG, který tady někde bude, myslím, že je to strana 4, ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. A Nyní 168. První část. Kdo je pro? Promiňte. 168. Pozměňovací návrh 168. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Ověříme to elektronicky. 168 a ostatní.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Ano, přijato. Chcete to ověřit? Dobře, ne? Někdo to chtěl ověřit, tak to ověříme. Samozřejmě, ano, já zde mám počítat ruce a ne zvednuté palce, takže končím hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Osmi, osmá část. Osmá část. No, prosím, kdybyste zvedali ruce, pomohlo by to hlasování. Osmička, kdo je pro? Proti? Bernere, jestli chceš, můžeš, ano, můžeš to řídit, nebo Jean Paul, chcete? Jak je to jednoduché, jak je to jednoduché v, takové, v takovém sále jako náš? Možná to můžeme odložit na příští týden, celé hlasování. Takže ještě jednou, osmá část pro, proti, zdrželi se, ověříme to. takže končím hlasování, vypadlo nám to, to znamená, že jsme to zamítli, 18 k 18 a devátá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme devátou část. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato.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 212 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 212, ověříme to, dobře. Hlasovali všichni? Nehlasovali všichni? Ještě nám chybí pár hlasů. Čtyři hlasy nám ještě chybí, končíme hlasování, přijato. Já si myslím, že jste měl dostatek času. Bohužel poznámka. Bez mikrofonu. Ono, ale já jsem to oznámila ještě, než jste se přihlásil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 proti, zdrželi se, přijato. Aha, v několika částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, ověříme, ověříme čtvrtou část. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítli jsme to 18, 18. Pátá část pro. Pátá část pro. Proti zdrželi se. Ověříme. Ověříme pátou část. Omlouvám se, říká paní předsedající, máme tady hodně úkolů za předsednickým stolem. Končím hlasování, zamítli jsme to. A nyní kompromis AI. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Počkáme, až se německá delegace rovněž připraví. Tak můžeme, dobře. Takže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 Takže 334 pro. Tři, tři, čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že jsme to zamítli, ale neviděla jsem socialisty, neviděla jsem tam žádné zvednuté ruce. Ověříme to, ověříme to. 334. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. To Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Původní text, odstavec 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. 124, pro, proti, zdrželi se, přijato. 125, pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že jsme to zamítli, ale ověříme to. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato 18 hlasy k 17. Původní text eh, odstavec 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 1 až 20. Právní ustanovení pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Unblock 21 až 24. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, ověříme to. Zamítli jsme to. O, o, omlouvám se, říká paní předsedající. Trojka pro. Proti. Ověříme to. Ověříme to. Já si myslím, že to bude zase jeden hlas, ale uvidíme. Zamítli jsme to. Čtyři pro. Proti. Zdrželi se Ověříme to. Zamítli jsme to. Kompromis A. První část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis B. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis C. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. D. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis E. První část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Nevím, co dělá EPP, musíme to ověřit druhá část kompromisu E. Ještě pár hlasů nám chybí. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. GH, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis I. Pro, proti, zdrželi se přijato. 3, 2, 6, pro, proti, zdrželi se. Hmm, není to jasné, ověříme to. 326. Hlasovali všichni. Zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis je první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme druhou část. Přijato. 47 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis KL. Je tam i ústní pozměňovací návrh zahrnutý. Nevadí vám to? Nevadí. Dobře, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. M. Kompromis. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis NO, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis PQ ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní kompromis RS, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, ověříme to, ověříme druhou část. Ještě čekáme na dva hlasy, končím hlasování. Přijato. A nyní kompromis TX, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro? Proti, zdrželi se. Myslím, že jsme to zamítli, ale ověříme to. Druhá část, kompromis TX. dalším hlasování. Přijato. Kompromis Y. První část s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Třetí část pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis ZAB. ZAB, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. To znamená, že nyní budeme hlasovat o celém textu po změněné formě, hlasujeme elektronicky. Přijato. 33 hlasy pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme Svenovi. Já bych jenom rád Šáron poděkoval všem stínovým zpravodajům, Rád bych řekl, že mě opravdu těší tato to velká většina pro silného evropského supervizora, že jsme to potvrdili zde u nás. Ještě jednou rád bych všem poděkoval. Děkuji. Werner? Eh, ich habe eine Sharon, já mám otázku k pořadu jednání, kdy budeme zde ve výboru ECON hlasovat o stanovisku předsedy k mm, podvýboru, po té, e, co jsme v lednu potvrdili ECON jako plný výbor. A já si nemyslím, že rozhodnutí předsednictva parlamentu na základě e, dopisu předsedy je možné. Já bych si to přál, aby to bylo na pořadu jednání. Já jsem žádala koordinátory, aby se k tomu vyjádřili předtím. Takže jsme o tom mluvili. Můžeme to dát na pořad jednání, s tím nemám problém. Ale ne teď, na, jinou, na jiné schůzi. Pokud chceme hlasovat proti konferenci předsedů, tak dobře. Založením výboru je právo pléna. My jsme v plénu v lednu diskutovali a rozhodli, že ekon zůstane. Žádný podvýbor. Podvýbor může eh, navrhnout předsednictvo pro plénu, pokud existuje jednoznačný výsledek hlasování výboru a tady není základ pro rozhodnutí konference předsedů, protože ten dopis nebyl odhlasovan. A já tedy jenom žádám, aby ta procedura byla dodržena. Proto o tom předsednictvo může hlasovat pouze, až když my to schválíme. To, že se poslal, byl poslán dopis, tak to je jedno až do, do té doby, než o tom eh, výbor, než to výbor odhlasuje. Já se nedomnívám, že v té fázi jsme ještě my, vzhledem k hlasování v plénu, které proběhlo v kontextu zprávy AFKO, vytvořit podvýbor. Konference předsedů mě požádala po třetí, abych předložila návrhy a e, po odmítnutí těch dvou předchozích nebyly pochybnosti, že preference tohoto výboru je, aby nebyla změna, tak jsme e, předali ještě jeden návrh na mm, konzultaci konference předsedů. Pokud oni chtějí přijít se závěrem, což ještě neudělali, tak se to bude muset vrátit tomuto výboru. To je ten postup. Takže oni nás žádají, abychom předložili návrhy, které proti našemu názoru eh, jsme nuceni dělat a mm, eh, cokoliv si čtete v tisku o návrhy, tak to jsou návrhy připravené sekretariátu, schválené koordinátory, protože je tady spousta věcí, které probíhají neustále a nebude to hotová věc. V každé fázi Eh, preference, žádné změny, aby to bylo všechno na jednom místě, vůle tohoto výboru a ta se vždy znovu potvrdila. Tak to vypadá, to je situace. Tak já to chápu. Pokud chceme o tom vést diskusy dobře, můžeme mm, mít nějaké indikativní hlasování a sdělit konferenci předsedů, ale my jsme k tomto mm, problému kvůli výboru AFKO. Udo a pak Otmar. Děkuji, Sharon. Já jsem připraven každého předsedu, předsedkyni eh, kritizovat za všechno, ale musí to mít hlavu a patu. Proto se chci ještě jednou zeptat, protože už nejsem koordinátor a protože je tady dost koordinátorů v místnosti. Doposud jsem tu diskusi chápal tak, že to, co Sharon eh, je, jako předsedkyně dělala, to rozhodli koordinátoři. Pokud tomu tak není, Werner, ty seš, taky nejseš koordinátor, pokud tomu tak není, tak koordinátoři nám to musí vysvětlit. Nebuďme hysteričtí mluvme trošku věcně. Buď Sharon udělala to, co rozhodli koordinátoři, pak nemá tedy smysl eh, se tady zrušovat. Eh, to ale neznamená, že se to ještě nemůžeme udělat znova. A nebo ne, ale teď se tady postavme nohama na zem. Druhá věc. Nikdo při zdravém rozumu, ta podmínka ale platí, může v tomto výboru, může být v tomto výboru, který by nezdílel názor, že Evropský parlament v e, tematice eurozóny především e, e, tedy různým mezistátním řešením se musí více věnovat. Pokud Mm, chceme, eh, pokud nechceme ovlivňovat tuto politiku, tak to můžeme takhle se v tom plácat dál. A nebo musíme najít internacionální eh, řešení, které bude to správné. Já nejsem ještě plně rozhodnut, které bude to správné, ale musíme vést tuto diskusi věcnou, ne takto. Uh, Werner, ty jsi už měl slovo. Máme tady další kolegy, kteří žádají slovo. Otmar, pak Sven. Já chci uh, pokračovat, kde uh, končil kolega. Jsou tři uh, ob- roviny. První, co rozhodli koordinátoři. Jenom když tedy o tom takhle rozhodli, tak by to bylo v rozporu s tím, co řekla předsedkyně, že většina sama, že většina tohoto výboru je proti podvýboru. A důležité je vědět, zda tento dialog mezi předsedkyní a koordinátory eh, tady proběhl s jakým výsledkem. To je jedna věc. Hmm. Pokud předsedkyně jednala z vlastní eh, iniciativy, tak musí vědět, že výbor má jiný názor. Další věc je eh, otázka, zda konference předsedů může mm, tebřít eh, rozhodnutí plénu. Není to je otázka vztah mezi konferencí předsedů a rozhodnutí pléna. Eh, plénum může revidovat návrh, ale ne, žádné grém, jiné grémium nemůže uh, zrušit platnost rozhodnutí pléna. Další věc je otázka eh, legitimity spolurozhodování v otázkách eurozóny. My jsme hm, posud říkali, že parlament nepřispívá, tento parlament nechce přispívat k rozdělením Evropy na eurozónu a ty mimo eurozónu. Pokud jsme eh, my, my jsme, eh, vždy to bylo tak, že tento parlament Evropu spojoval, ne rozděloval. A všechny eh, otázky Eh, parlament vždy trval na to, aby všechny otázky se eh, řešily v souladu s komunitárním právem. Hmm, ECB budeme dělat až eh, za chvíli, takže ještě budem hm, ještě k tomuto. Já jsem hm, distribuovala to, co bylo posláno, takže doufám, že uh, mluvíte o tom, co jste dostali a ne to, co jste si někde přečetli a um, byste nebyli proti tomu, co je jenom pro eurozónu. Já to tady eh, beru v pořadí, jakém jste se hlásili Sven. Já si myslím, že jsou tady dvě roviny. Co eh, dělali koordinátoři a na druhou stranu ta podstata věci. Co udělali koordinátoři? Myslím, že tady byly dvě různé intervence. Já jsem to, tu debatu ko, na koordinátorech chápal tak, že je široká schoda, že v budoucnu možná bude potřeba mít podvýbor. Celá diskuse bude, byla o tom, zda tento parlament by měl rozhodnout pro, za příští parlament. A jako zelení jsme byli překvapeni návrhem kon, na konferenci předsedů, velice rychle rozhodnout pro příští parlament, jak se organizovat. Váš dopis, paní předsedkyně, neříkal, že bychom o tom měli rozhodnout teď. A náš mm, generální tajemník a předsedové žádali o odklad hlasování. K tomu došlo, teď se otevírá možnost této diskuse a kolegové z EPP Ehm, prosím, to, že toto je otázka pro celý výbor, nejenom pro koordinátory. K té podstatě chci říci, že samozřejmě je napětí, protože máme mm, mm, malá práva, co se týče kontroly euro, grup, euroskupiny máme v podstatě mezivládní vládu eurozóny, která není demokraticky zodpovědná. To je problém. Otázka ale je, zda vytvoříme nové struktury, protože nemáme žádná práva. To je jiná otázka. Proto je tak důležité, aby ta zpráva trojky eh, požadovala tato parlamentní práva, protože my zveme ministři, ministry, kteří pak neodpoví na otázky, to nepomůže, my potřebujeme skutečná práva pro tento parlament a proto možná bude potřeba vytvořit podvýbor s přiznalosti právních omezení, že nemůžeme rozlišovat mezi členy z eurozóny a mimo eurozónu z právních důvodů. A souhlasím s Otmarem, že bychom e, měli omezovat rozdělování Evropy co nejvíce, ale bez ničení legitimity e, získání práv Tady je otázka časova, na časování a e, vlastní podstaty věci. Proto bych si přál, když navrhujeme pořad jednání, abychom měli tento širší rámec, nejenom dopis od vás a postoj koordinátorů, ale dem- o demokratických právech tohoto parlamentu kontrolovat, co se děje v eurozóně. To je, o tom ta debata je. Jean-Paul děkuji za slovo, paní předsedající. Ano, to, co řekl Sven, to skutečně ano, my jsme o tom hovořili na koordinátorech. Dovolte, abych řekl jasně, o čem jsme se dohodli. My jsme řekli následující věc. Náš výbor prostě, ano, my jsme nechtěli nějakým způsobem to vůbec dělit, ale prostě, že bychom to měli nějak trošku upravit, tu naši práci a že samozřejmě ale, že by to bylo problematické před koncem našeho mandátu dělat nějaké zásadní změny. A třetí věc, to, že bychom zde měli nějaký podvýbor, ano, hovořili jsme o tom, zmínili jsme se o tom jako jednou z možných řešení. Ovšem jsou tam dva právní aspekty. Tento podvýbor by mohl být vytvořen pouze na základě iniciativy stávajícího výboru parlamentu, v tom následujícím období. To znamená, není to rozhodnutí, které můžeme udělat dneska, vytvořit takový podvýbor. A na základě důvodu, o který se zmínilo Otmar i Sven, poslanci zde zastupují naše občany evropské a nemáme zde žádný právní základ, který by umožnil nějakou segregaci nebo nějaké rozdělení mezi poslanci podle zóny ve které byli zvoleni, bez ohledu na to, zda jsou z eurozóny nebo mimo eurozónu, čili to je ten základ celého systému. Ovšem nesmíme ignorovat skutečnost, že opravdu existuje tento požadavek kontroly, kontroly toho, co se děje v eurozóně. My prostě bychom chtěli vědět, mm, Prostě pokud tam mm, samozřejmě budeme tvořit nějaký nový parlament, ovšem potřebujeme nalézt nějaký mechanismus, který by to mohl kontrolovat, nějaký nástroj, nějaká gentlemanská dohoda, která by umožnila v takovém podvýboru, pokud by byl vytvořen, řekněme, věnovat prioritu těm, kteří jsou z eurozóny, ovšem ostatní samozřejmě nesmí být vyloučeni z té legislativní práce tohoto podvýboru. Samozřejmě, že to bude vyžadovat hodně práce na kompromisech, na dohadování a tak dále. Ovšem, jak už jsem se o tom zmínil, prostě taková tvorba takového podvýboru může vzejít pouze z rozhodnutí výboru Ekon, ale až v následujícím volebním období a ne nyní. Um, Máme tady seznam. Velice stručně, paní předsedající, souhlasím 100% s tím, co řekl Jean-Paul Listen. Máme zde právní základ, rámec, který známe. My chceme, aby jsme to respektovali. Sven ovšem má pravdu. Je zde specifický problém určité odpovědnosti. A my prostě nemůžeme se uspokojit tím, budeme zde prostě neustále opakovat tyto věci my prostě chceme aspoň minimální pružnost. My nechceme, aby došlo k nějakému vytvoření něčeho, například pokud jde o uh, řešení problému bank, tam je například spolurozhodování a tak dále. Čili my jsme se snažili jako koordinátoři o to, co řekla Sharon ve svém dopise, to, co jsme řekli kolektivně, to skutečně bylo institucionální. Nesmíme zapomínat na to, že je to rozprava, která bude nesmírně obtížná. Asi zřejmě se tomu bude muset věnovat mezivládní konference nebo další parlament, nový parlament, jak řešit tento problém eurozóny, ale zároveň jsou zde země, které se rozhodly, že nebudou součástí toho mechanismu. To znamená, že vlastně o, dát kontrolující těm lidem, kteří například neplatí za tu záchranu bank, to bude tvořit v očích našich občanů obrovský problém, těch, kteří na tom participují. Ovšem prosím, aby jsme to nějak eh, nebrali eh, jako nějakou tragédii a přeji hodně štěstí těm, kteří budou v dalším parlamentu fungovat. Eh. Danke. Děkuji. Já souhlasím s tím, že potřebujeme nový nástroj kontroly pro další legislativní období, ale co se týče Eh, co se týče popisu eh, úloh toho podvýboru, tento nesplní. Takže to bylo zcela špatně nastaveno. A já souhlasím se Sharon. Ona od počátku tvrdila, že jsme to dvakrát odmítli a eh, na třetí sekretariát vlastně vypracoval návrh a koordinátoři to nechali projít. A proti právům parlamentu teď chce předsednictvo ustavit podvýbor. Myslím, že by bylo dobře o tom hovořit v novém parlamentu v červenci. Teď na to není vhodná doba. Eh, řada lidí se hlásí o slovo, eh, až promluví, tak potom vezmu vaši otázku. Lien, je to technická probléma? Ano, si. Procedurální poznámka, prosím vás pěkně, toto je samozřejmě rozumná diskuze, my už jsme o tom hovořili v našem výboru, nerozhodli jsme dostatečně, ovšem není to na dnešním programu, já opravdu nechápu, proč pan Langen otevřel tuto diskusi. Nechápu, já si myslím, že to opravdu je něco neuvěřitelného, tato diskuse je neorganizovaná, já prostě odmítám se k tomu nějak vyjádřit na této schůzce, kde jsme to vůbec neplánovali na našem programu, protože pokud jde o pozici parlamentu k euroskupině, jak samozřejmě k tomu mám co říct, ovšem není to na dnešním programu. On the procedural matter, I, I, I rely... co, se, co, se týče, co se týče jednacího řádu, eh, spolehám na koordinátory. Ale co se týče co se týče eh, vlastně věcné podstaty, pak, když to necháte na dalším parlamentu, tak to dále bude rozdělovat Evropu já vás chci vyzvat, abyste takto nepostupovali, jestli chcete, aby do eurozóny vstoupily další státy. My tuto debatu už musíme ukončit. Eh, byl na, byla na ní eh, vhodná doba a my ji znovu dáme na pořád jednání. Jean-Paul, chceš znovu... Jediná věc, ano, samozřejmě není to na programu dnešního dne, takže nebudeme o tom hovořit. Ovšem, odpovědnost by měla být tam, kde je. Ten dopis, který jsme podepsali všichni, Silvi se o tom zmínila, to prostě vyjádřuje tu diskuzi, jednomyslnou diskuzi koordinátorů. To, co zde způsobilo ten zmatek, abych to tak řekl, to je prostě konference předsedů a možná i administrativa celého parlamentu, která přes to, co jsme tam napsali, prostě jdou svou cestou, prostě oni si mohou rozhodnout, jak chtějí, oni si myslí, že tam budou prostě neustále a my prostě se setkáváme méně často. Ovšem my jsme velice jasno se vyjádřili, ano, nebude to prostě v tomto mandátu a pokud dojde k nějaké změně, tak to bude v tom následujícím volebním období. Silvi hovořila o tom základním problému. Ano, ten je otevřen, je tam veliký tlak, musíme něco udělat v oblasti eurozóny. To je jasné. To jsem chtěl říct pouze na závěr této rozpravy. Možná bychom o tom mohli hovořit příště, až už budeme mít trošku jasněji v tom, co můžeme udělat, co máme udělat, co nemáme udělat. Děkuji. My tady tuto debatu teď uzavřeme. Jean Paul se velice správně vyjádřil, že toto vlastně protlačil generální tajemník parlamentu mimo jinými a proto se to vůbec dostalo na pořád jednání během většiny tohoto mandátu a při nejlepší příležitosti se to znovu vrátí. Budeme o tom ještě hovořit. A teď postupme k dalšímu bodu jednání. Máme diskusi s Benoa z Benoit Kure eh, a ta debata se bude týkat vyšetřovací zprávy o úloze a operacích Trojky. Děkuji za to, že jste se dostavil tak přesně na čas. Prosím o klid. A budeme postupovat jako pokaždé. Já vítám znovu Benoa na našem výboru. Děkuji vám za účast na slyšení a doufám, až bude trochu větší klid, tak vám také budu moci na 10 minut dát slovo abyste nás seznámil se svými myšlenkami a pak, jako obvykle, přistoupíme k debatě. Beno, máte slovo. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, madame. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já budu za chvíličku hovořit v anglicky, takže se prosím neobálejte. Ovšem dovolte, abych na počátku poděkoval oběma spoluzpravodajům celému výboru za vaše pozvání. Myslím si, že tato diskuze je nesmírně důležitá. Trojka byla vytvořena v roce 2010, známe ty podmínky, tomu se nemusíme věnovat, za kterých byla vytvořena. Fungovala podle našeho názoru dobře, k tomu se za chvíličku ještě vrátím. Ovšem je jasné, že bychom si měli uvědomit, že se musíme učit celého toto procesu krize, nadále pokračuje země se začínají pomaličky dostávat z toho záchranného programu. Reformy, které jsme zavedli v mnoha zemích, přináší ovoce. Je zde naše kolektivní, kolektivní povinnost ponaučení z toho nějak vyvodit, um, uvažovat o té záležitosti, jak bychom mohli řešit podobné krize v eurozóně, permanentního charakteru a tak dále. A pro nás je diskuze zde ve vašem výboru, v Evropském parlamentu nesmírně důležitá. Evropský parlament je jednou z evropských institucí iniciuje toto uvažování o této problematice. Pro nás je to úžasná iniciativa. Ještě jednou děkujeme. A nyní anglicky. I would like to thank, uh, uh you. Já bych chtěla poděkovat vám všem za vaše pozvání. Ten mm, program který byl implementován v členských zemích eurozóny, některých byl bezprecedentní reakce, nebo reakce na bezprecedentní krizi která ovlivnila životy milionů občanů, takže je přirozené, že vy jako e, přímo zvolení zástupci posuzujete, co se děje a je přirozené, je to povinnost pro všechny evropské instituce se poučit z toho, co se stalo a zlepšit tu situaci, e, diskusy v tomto mm, směru. Takže jsem vděčný za příležitost vysvětlit roli ECB v trojce a také naše hodnocení procesu přizpůsobení v jednotlivých zemích a vyvodit z toho ponaučení do budoucna. Nejprve řeknu několik slov o roli ECB, o trojce, protože o tom tady budeme mluvit. A za druhé, jaké je naše hodnocení procesu přizpůsobení. A na závěr mm, vyvodíme nějaké závěry a ponaučení. Několik slov tedy o role ECB v trojce. A osobně mohu říci, že se, se těmto eh, jsem byl tedy člen výkonem rady ECB 10 dnů, takže mě omluvte, pokud nebudu vědět některé podrobnosti eh, nočních diskusí eh, v různých částech Evropy, protože jsem tam nebyl, takže to jenom na okraji. Chci připomenout okolnosti, za kterých byla trojka zřízená. Když krize vypukla na jaře 2010 v eurozóně, tak to bylo v důsledku globální krize a eurozóna byla nepřipravená. Maastrichtská architektura zabránila, nezabránila budování nadměrných nerovnováhy a neudržitelných fiskálních pozic Evropa nebyla vybavena na takovou krizi a neexistoval rámec pro řešení eh, ztráty přístupu na trhy. V řadě zemí neexistovaly nástroje na poskytování financování. To byl tedy situace na jaře 2010. A v tomto obtížném prostředí členské státy rozhodly o finanční pomoci eh, za určitých podmínek v rámci těchto programů a Evropa využila nejlepší dostupné expertízy na podporu um, revize a návrhu těchto programů. IMF, MMF, komise a ECB do, měli různé zkušenosti, do, se vzájemně doplňovali, uh, řízení krizí, dohledu nad zemí a finanční stability. A Eurogrupa je požádala o to, aby převzali tento obtížný úkol. Tím vznikla trojka. Jaká byla tedy, jaké byly konkrétní e, zkušenosti ECB ve finančních otázkách, makroekonomické stabilitě a také, to bych řekl, e, mm, jako za, zaměření na eurozónu v systémových otázkách, kterých se jednalo. To jsme tedy, tím jsme my přispěli do té diskuse a to byl důvod, proč jsme byli požádáni o účast. Také jsme řekli, že ECB si přitom zachová svoji nezávislost podle smlouvy. Tím jsme akceptovali jasně definovou poradenskou roli, mm, protože instituce trojky poskytovaly input euro skupině, aby rozhodla s spolupráci s komisí a MMF jsme hodnotili situaci a poté jsme dělali, do, do, dohlíželi na implementaci. Takže to bylo tedy rozhodnutí z května 2010. Dnes eh, toto bylo kodifikováno eh, mm, jsem a Tupeku, který byl přijat tímto parlamentem a radou a role ECB už není v tom uvedena v tom tupeku. Eh, soudní dvůr v rozhodnutí Springel konstatoval eh, role ECB eh, e v trojce, participaty ECB v trojce a je to, že to je v souladu s mlouvami o Evropské unie. Takže participace ECB v trojce má pevné základy, které potvrdil Evropský soudní dvůr. Dále um, návrhy těch programů um, přizpůsobení. Dovolte, abych zdůraznil, že i přes značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, tak trojka měla čtyři výzvy, před kterými byly všem společné. První byla Eh, špatné domácí politiky, kterým masterský rámec nezabránil. Takže to je kolektivní zodpovědnost. Tady bylo také selhání eh, povinnosti členských zemí Eh, své, jako, svoji hospodářskou politiku používat za společnou věc. To je i ve smlouvě, takže to je kolektivní selhání. Vedlo to k velmi obtížné ekonomické situaci na začátku každého programu v jednotlivých zemích. ECB, Jean-Claude Trichet, to jasně, to, to velice uh, energicky zdůrazňoval v této své roli. ECB No, mm, to parlamentu no, o neúčinné fiskální pozici, nadměrný růst cen, e, e, mest v mnoha a tak dále, v mnoha ekonomikách před, e, před tou krizí. Dále tady byl obrovský časový tlak. Informace, které byly k dispozici, nebyly úplné, často i zavádějící. To byla tedy společná výzva ve všech zemích. Dále hospodářské otázky, Eh, politické otázky omezovaly množství financování, které bylo k dispozici mm, z mezinárodních partnerů. Dále tady byl nutné velká přizpůsobení v krátké době. Bylo tady obrovské riziko eh, nákazy přes hranice a omezovalo to politické možnosti, protože se muselo Eh, brát eh, v úvahu toto riziko nákazy v celém regionu, které by ohrozilo stabilitu společné měny. Za těchto omezení musela trojka fungovat, přičemž eh, všechny ty, ty rady vlastně eh, byly specifické pro každé jednotlivé zemi, měl, měly za cíl zvýšit růst, zaměstnanost a znovu získat přístup na trhy. To, znamen, to byly tři hlavní politické oblasti, které bylo třeba řešit. Konsolidace veřejných financí, oprava restrukturizace finančního sektoru na zdravějším základě a eh, znovu získání konkurenceschopnosti díky strukturálním reformám. Všechny tedy Eh, oblasti byly potřeba na eh, vytvoření podmínek dlouhodobého růstu a tržního přístupu na trhy. Když jsme mm, poskytovali poradenství jako v rámci trojky, tak my jsme vždy zdůrazňovali nutnost mm, zajištění sociální spravedlnosti a spravedlivého sdílení břemena v celé společnosti. A eh, k tomu se ještě vrátím této diskusi. My jsme si vědomi sociálních těžkostí v programových zemích. Mnoho občanů, občanů trpělo, stále trpí politickými chybami před krizí a Mm, důsledku nevyhnutelných programů na přizpůsobní Lidé přicházejí o práce, škrtají se jim mzdy a důchody a to je nás znepokuje všechny, ale nesmíme za to vinit tedy hasiče za škody po požáru. Musíme se podívat na alternativu. Ehm, neorganizovaný default by vedl ke kolapsu finančního sektoru, reálné ekonomiky, sociální těžkosti by byly mnohem horší. A nezapomeňme na to, že v jednom případě byla debata e, také o možném výstupu z eurozóny. Ehm, bylo vyvinuto obrovské úsilí na nápravu finančního sektoru, zlepšit e, fungování ekonomiky a konsolidovat eh, veřejné finance. Rusko například z programu vystoupilo a vrátilo se na trhy, takže to je příklad úspěchu. Ve všech programových zemích jsme viděli svědky značného pokroku, především fiskálním přizpůsobení a stabilizaci veřejných systémů cenové konkurenceschopnosti, tak ta se postupně vrací, krok za krokem strukturální reformy mají první výsledky, přístup na trhy se zlepšil. Nezaměstnanost je stále příliš vysoká, oživení je křehké a vlády by neměly eh, by měly pokračovat v této obtížné cestě, ale to se netýká jenom programových zemích, ale všech členů eurozóny. Na závěr chci říci něco k těm ponaučením, které z toho musíme vyvodit. Tři, tady mám tři, chci vyvodit tři závěry. První. Programy byly nutnou odpovědí na to, že některé členské státy už byly na hraně eh, bankrotu, defaultu. Druhý eh, z, eh, problém. Druhá věc, že za daných okolností trojka byl nejlepší možný nástroj a dále když se podíváme zpátky a mm, mm, vzhledem k situaci a nedokonalým informacím, které jsme měli k dispozici, Trojka poskytla e, dobré, dobrou pomoc. Myslím, že mm, jsme se z toho vyvodili to ponaučení, že nejlepší pojištění, aby je e, zdravá fiskální strukturální politika efektivní struktury se musí budovat včas, aby členský stát se již do takové situace nedostal. To je velice důležité ponaučení i pro nové procedury, makroekonomickou rovnováhu, pro uh, nadměrné uh, deficity a doufám, že se um, otestují včas. To je výzva pro uh, budoucnost a je to především odpovědnost členských zemí samotných. Obecně nedostatečného governance, dostatečné ruské úrovni soužila možnosti, které jsme měli. Jenom když se vytvořila nová institucionální struktura, tak se otevíraly nové možnosti, což vede k důležité lekci. Kolektivně aby si, aby si zachovali svoji suverenitu, taky členské státy musí sdílet. A my jsme se dostali daleko. Především díky postupnému vytváření bankovní unie. Ale stále ještě eh, nejsme hotovi a jsme si jistí, že parlament a instituce se hrají významnou roli v tomto procesu. Na závěr chci říci, že trojka ve svém současném formátu nebude existovat navždy. Já jsem přesvědčen, že z dlouhodobého hlediska rámec krizového řízení by se měl dostat pod eh, komunitární právo. Eh, mezidobí ale budeme poskytovat naše poradenství a eh, naše zkušenosti. Děkuji a rád zodpovím vaše otázky. Děkuji. Váš předchůdce řekl, že Dvojka nebyla ideální, ale nic lepšího jsme v tu dobu neměli. Nejprve za EPP a jeden ze spolu zpravodajů Otmar Karas. Vážený kolego, srdečně děkujeme za vaši zprávu. Já sdílím ty zásadní závěry o nich jste hovořil. Během té debaty jsme pochopili, že jde o otázku úlohy ECB a že je potřeba o této roli hovořit jako o novém tématu. Během návštěv eh, v těch zmíněných členských státech jsme dospěli k dojmu, že nejde výlučně pouze o poskytnutí rad a vypracování analýz, ale že se v rámci trojky vede intenzivní diskuse o programech a jejich směřování. Já se chci zmínit o dvou tématech, eh, o kterých jste hovořili. Zpočátku jste řekl, že to byla zvláštní situace, na níž jsme nebyli připraveni a že trojka nebude existovat do nekonečna. Chci se zeptat, jaká evropská odpověď tedy ehm, vlastně vznikne eh, na základě zkušenosti z trojky. A za druhé, také jste uvedl, že na počátku vlastně se jednalo bez právního základu a že se postupovalo podle e, smlouvy NSM, že to, že to vlastně byl podklad pro vaši činnost. Takže eh, chci se zeptat, jestli takový základ eh, byl postačující a jestli tento právní základ vaši práci nějakým způsobem změnil jestli vám díky tomu zůstal mandát a jestli máte pocit, že se na základě této smlouvy mandát ECB rozšířil a za třetí, jak byste hodnotil vlastně dnes práci ECB. Vy jste hovořil o obecných závěrech já si myslím, že je důležité, abychom také konkrétně občanům řekli, jak jste řekl, nebylo všechno úplně dokonalé, byla to nouzová situace, kdy jsme reagovali, ale teď eh, společně pracujeme na trvale udržitelném základě a to na podkladě práv společenství, co podle vás se nepovedlo a jakou, jaké poučení bychom si z toho měli odnést. Děkuji, pane spolu zpravodaji. Odpovím na vaše otázky. Nejprve k tomu právnímu základu. Je práva, že Tupek a e, zpráva a, a smlouva o ESM vlastně nastavili ten právní základ e, spolupráce celé trojky, to se týkalo zvláště tedy správní rady ESM, ale neznamenalo to, že v roce 2010, když Trojka zahájila svou činnost, jsme pracovali bez právního základu. ECB obecně má za úkol podporovat ekonomickou e, politiku e, Unie, i když si zachovává svou nezávislost, ale máme za úkol podporovat ekonomickou politiku Unie a Eh, programy na přizpůsobení byly její součástí. ECB má také přispívat k provádění politik, které se týkají stability finančního systému, to je článek 127.5. Hovořili jsme i o článku 126, ale podle článku 127 Eh, má ECB za úkol podporovat stabilitu finanční politiky a to bylo vlastně z větší částí úlohou, naší, eh, naší úlohou v trojce, zaměřovat se na finanční stabilitu v těch problematických zemích, jak praví zakládací smlouvě. Ale máme nové eh, instituce ESM a smlouva o ESM vlastně vyjasnila, jak vlastně Evropská komise a ECB mají reagovat na správní radu ESM ale je také pravda, že rozhodovací orgány jsou tedy e, euroskupina v zásadě, rada guvernérů, řekněme, a jsou tady, jsou tady další rozhodovací orgány. A, eh, a i MMF má správní radu, to je její rozhodovací orgán, takže rozhodnutí činí tyto orgány a to je také správné, protože se jedná o politická rozhodnutí a ty musí učinit orgány, které odpovídají politicky voleným orgánům a to je vlastně Rada guvernéru ESM. Takže tak to je. A je tady ještě další důvod, proč ECB nemůže činit žádná rozhodnutí v rámci trojky, ECB si musí zachovat plnou nezávislost při rozhodování třeba o stavu proti, statutu protistrany banky v určité zemi, nebo když rozhodujeme o e, politice e, zajišťování na evropské úrovni a e, správní rada ECB rozhoduje v plné nezávislosti. Takže my nemůžeme být závislí na rozhodování jiných orgánů jako je ECM. Ano. Dále jste se ptal, jestli se debatovalo o programech v rámci trojky. Ano, samozřejmě ano. Bez debat by se nebylo bývalo eh, vůbec zapotřebí eh, svolat ke spolupráci tyto tři eh, instituce MMF poskytlo globální pohled a dlouhodobou zkušenost financování státu. Evropská komise také sehrála Eh, vůči roli eh, v procesu dozoru, zvlášť co se týče EDP, MIP. A ECB měla zase jiný zvláštní úkol, to znamená pečovat o finanční eh, situaci, stabilitu finanční, finanční situace a zabránit makroekonomickým nerovnováhám. Takže takto Eh, vlastně spolupracovala trojka, která byla eh, odpovědná euroskupině a euroskupina také někdy dospěla k jiným názorům, k jiným rozhodnutím, učinila jiné kroky. A eh, předseda Ryše o tom hovořili, ECB ku příkladu byla proti PSI, a to veřejně, v Řecku a potom Evropská rada se rozhodla pro PSI. Bylo to politické rozhodnutí, legitimní rozhodnutí, které Evropská rada učinila. Eh, otázka, co, jak to bude v budoucnu. Eh, jakým způsobem bychom měli eh, v rámci práva společenství trojku nahradit? To není úlohou ECB toto rozhodovat, to je otázka ústavně právní. Jako evropská instituce, jako instituce společenství ECB rozhodně má zájem na tom, aby celý rámec pro řešení krizí fungoval v rámci jednoho právního rámce, to znamená komunitárního práva a ve prospěch efektivnosti by také stálo za to spojit e, opatření na prevenci a řízení e, krizí do jednoho rámce. To neznamená, že ECB tady nebude sehrávat žádnou úlohu. My sehráme svou úlohu, e, co se týče postupu při makroekonomických nerovnováhách. ECB se rozhodně podílí na řešení těchto problémů podle komunitárního práva. Takže z toho nevyplývá, že ECB tady se nebude podílet, ale bude to tak, že by to mělo být zakotveno do jednotného rámce, kde ECB bude sehrávat ve všech postupech jednotnou úlohu, ale to je politické rozhodnutí, které není na nás, abychom učinili. To je vlastně váš úkol. Děkuji. A nyní další spoluspravodaj eh, za eh, socialisty Liam van Gogh. Merci Sharon. Děkuji Sharon. Dobrý den, Benoit. Děkujeme za to, že jste mezi nás přišel. Já jsem opravdu nesmírně potěšen tím, že jste přijal pozvání na toto slyšení. ECB, mm, neby, nebyli jsme si jistí, zda přijme toto pozvání, protože role ECB byla, řekněme, rozsáhlým způsobem diskutována, komentována, její funkčnost v rámci trojky a tak dále. Proto jsem nesmírně rád, že jste, jste mezi námi a že budete schopen nám některé věci objasnit, některé věci, které nám zatím ještě nebyly úplně jasné vysvětlit. To, o čem se zmínil pan spoluspravodaj, to je opravdu zásadní věc, která mu leží na srdci. Ano, je to článek 13 smlouvy o fungování Evropské unie, to znamená, pokud jde o mandát jednotlivých institucí, každá instituce může jednat pouze na základě toho mandátu, který vyplývá se smlouvy. Podle vašeho názoru, činnost ECB v rámci trojky skutečně odpovídala tomuto mandátu, mandátu, který vyplývá se smlouvě, především pokud jde o několik následujících bodů, o kterých se zmíním mm, především u těch jednotlivých zemí a tak, jak to bylo diskutováno, pokud jde o vaše zásahy z vaší strany v rámci trojky. Irsko, to je první. My jsme zde měli slyšení guvernéra Irské centrální banky, a my si myslíme, že i tam vlastně v Trojce došlo k určité rozpravě ohledně záchranného plánu pro irské banky. Já nevím všechny ty podrobnosti samozřejmě, ovšem my bychom chtěli vědět, pokud je o vaše stanovisko v rámci trojky vůči těm ostatním dvěma partnerům, že jste byli pro ten bailout, zatímco vláda Jirska byla spíše pro bail-in který by mohl využít takzvané ty bond, to, to znamená mm, využít vš, při, všechny prostředky těch, kteří měli bondy k dispozici. Toto samozřejmě ovšem nebylo bez následku, protože ten bailout poté byl zaplacen politikami, které měly dopad na daňové poplatníky irské. Myslíte si, že ty strukturální politiky byly potřebny ve všech těchto zemích, ve všech čtyřech zemích? Irsko je trošku zvláštním případem, protože jejich mm, účty veřejné byly konsolidovány, není tam nějaký problém s velikou nezaměstnaností a tak dále, čili občané vlastně platí irští občany za krizi, za kterou nejsou odpovědní a proto chápu, že jejich vláda se snaží nalézt nějakou možnost pro trošku rozložení toho zadlužení. Včera jste tady byla, Sharon, na našem setkání, my jsme se o tom i zmínili a proto bych velice rád slyšel váš názor ECB, pokud jde o ty návrhy, jak tu část dluhu Jerska, která se věnuje, která se věnuje na záchranu bank, co si myslíte o návrhu pana Nunana, přené část tohoto zadlužení na evropský mechanismus stability, tak aby retroaktivně tento mechanismus řídil záchranu irských bank. To je Irsko. Kypr. Zde budu stručnější. Padlo rozhodnutí centrální banky těch 9 miliard bance lajky poskytnout která údajně nemohla být vůbec zachráněna. Mohl byste nějak odůvodnit toto rozhodnutí? A úplně poslední třešnička na dortu na závěr. Řecko. My jsme zde měli slyšení dlouhé, představitel pana Mugady, Remuje, Remujatise. MMF a zdá se, že mezi MMF a centrální bankou došlo k obrovské diskusi ohledně restrukturalizace její dluhu. A MMF nám eh, řekli, že v podstatě chtěli tuto restrukturalizaci, protože měli trošku ale pocit, že ta situace byla již neudržitelná. Jak víme, tak tam to, ta částka nyní překročila 20 DP, což je údajně eh, podle MMF neudržitelné. Čili ECB tenkrát nechtěla restrukturalizaci, MMF chtěl restrukturalizaci, tak aby nedošlo k nějaké brutální konsolidaci která by zkompromitovala celou ekonomiku, když vezmeme fota všechny ty multiplikační faktory. Čili rada rozhodla restrukturalizaci trošku později a vy jste se k tomu připojili, jak jste se o tom zmínil. Můžete nám potvrdit, že tato rozpráva v Trojce skutečně proběhla a že nyní probíhá na radě další rozprava, která se týká restrukturalizace, nové možné restrukturalizace řeckého dluhu. MMF údajně tvrdí, že ten, toto zadlužení je neudržitelné v současné době a informace, které máme k dispozici, hovoří o tom, že centrální banka zde ještě úplně nemá jasno a že pokud by došlo k další restrukturalizaci tohoto řeckého dluhu a zredukování sazeb, zda teda ECB prostě bude schopná schválit tyto ztráty, tyto další restrukturalizace, což by zabránilo tomu, aby to museli převzít banky na sebe nebo přímo daňoví poplatníci řečtí. Myslíte si, že je to vhodné řešení nebo těch 39 miliard řeckého dluhu, jakým způsobem, nebo to budete schopni nějakým způsobem pokryt. Děkuji za odpověď. Jenom bych vám chtěla vysvětlit, že dvěma spoluzpravodajům jsem umožnila překročit čas nikomu jinému to neumožním. Otmar, ano, by mm, měl takovou možnost, protože jsme tam měli ještě EPP slot, který byl uvolněn. Budeme-li mít, prostě když nebudeme mít často, prostě ty ostatní řečníci už se na ně nedostane. Takže Vážený pane kolego, ano, já jsem to správně pochopil, tak já také to nemůžu nějak přehánět. Ano, takže vy máte o dvě minutky méně. Dobře. First, uh... Nejprve chci zareagovat na to, co jste řekl na úvod, totiž, že jste rád, že CB přijalo pozvání. Není důvod e, být e, rád nebo nerad, to je naše povinnost. A dovolte, abych řekl, že jsme rádi, že mm, se můžeme zodpovídat z toho, co děláme v rámci trojky proto máme rámec a čtvrtletní slyšení předsedy ECB a obecně ehm, předseda ECB a ehm, zboja veřejnosti a budeme rádi přítomni na možných slyšeních, které zorganizujete. Za druhé, ehm, já bych mohl mluvit dvě hodiny o té situaci v těch zemích třech. Ale abych byl konkrétní, Irsko. Chci připomenout, že rozhodnutí poskytnout garance irským bankám mm, udělala v roce 2008 irská vláda dva roky před začátkem programu. Když ten program začal, tak velká množství toho dluhu irských bank již bylo splaceno. Takže to není anach- nemáme anachronismus, bylo rozhodnutí irské vlády a to bylo před účastí trojky. Bylo to součástí mezinárodní dohody v té době, že systémové banky musí chránit vlády. To bylo z října 2008, bylo tomu tak v USA, Francii, Německo, byla tedy dohoda na mezinárodní úrovni, že systém ve finanční instituce by neměly mm, zkrachovat. Takže otázka, zda by se to mělo změnit. Ano, již se to změnilo díky vám konkrétně, protože máme um, mechanismus um, jednotného řešení a uh, mezinárodní doktrína přešla od bailoutu bail-inu a mm, sebe to podpořila. Co se týče mezinárodních dohody, byla v tom zabránit systémovým nákazám. To bylo platilo na globální úrovni v rámci eurozóny a role ECB v té fázi byla ta, že bail-in bankovního dluhu by mohl e, vyvolat systémového nákazu. Takže teď máme nový rámec a to jsme překonali, ale my jsme e, to potřebovali v době, kdy jsme ho neměli, především EBRD. Že zase rozhodnutí padala v době, kdy eurozóna neměla rámec, teď ho máme a zlepšuje se. Ke Kypru. Hmm, odpověď je, že Ehm, naléhavá likviditní pomoc o tom rozhoduje centrální banka a může to nebo nemusí schválit správní rada ECB. Ta banka eh, byla pod regulačním mm, měrem, ale byl tady možnost podpůrných programů, která by znamenala mimo jiné rekapitalizaci banky. Takže názor centrální banky na Kypru bylo, že banka byla solventní za předpokladu, že evropské peníze a peníze IMF přijdou a budou umožnit rekapitalizaci. To byl tedy dynamický přístup k solventnosti který je vždy potřeba, když je potřeba likvid, nalehová likviditní pomoc. Pokud nemáte dynamický přístup, může se krize likvidity znát krizí nesolventnosti. Takže konkrétní situace na Kypru byla, to trvalo dlouho z důvodu nedostatečného pokroku jednání v tehdejší kyperské vlády a EU a MMF. To trvalo dlouho. Banka byla solventní a Ehm, byl tady předpoklad, že ty peníze přišly a když se ukázalo, že je riziko, že ty peníze nepřijdou, tak správní rada ECB převzala odpovědnost a rozhodla a veřejně prohlásila, že banka bude muset eh, být um, vyvedena z JLA. A bylo to varování hm, k perské vládě, protože mezinárodní pomoc musela přijít, aby banka byla opět solventní. Řecko Ehm, ano, byly tady diskuse o restrukturizaci řeckého dluhu, ale eh, odpověď je, že PSR v Řecku by mohlo vyvolat systémovou nestabilitu v eurozóně. To bylo hodnocení ECB a všech evropských vlád, že rámec eurozóny nebyl dostatečný, aby čelil systémové Eh, křehkosti, takže v Řecku neproběhlo v roce 2010, protože by to mohlo vyvolat problémy nejenom pro Řecko, ale i pro další euro, státy eurozóny. Poslední otázka. Jedná se o nové restrukturalizaci? Ne. Pro dohoda v euro skupině MMF je, že diskuse o držité udržitelnosti přijdou později v roce 2014. Jsou tady dvě kritéria. První eh, diskuse o fiskální výsledcích 2013, takže teď máme čísla, která se diskutují, hodnotí s řeckou vládou a za druhé, nejdůležitější samozřejmě, že eh, riziko hmm, odpovídá těm programům. Takže se to bude diskutovat v Aténách a dál. Někdy během roku 2014, asi v polovině roku, ta diskuse o udržitelnosti dluhu nastane znovu. Uh, uh, Dobře. Takže teď jsme přišli o veškerý čas navíc, protože toto mělo trvat pouze pět minut a my se teď musíme vrátit zpátky k těm pětiminutovým eh, slovům, eh, proslovům, takže, protože jinak bych musela Benoa eh, opravdu zkrátit dobu, dobu odpovídání Sylvie. Ano, já vím, že nemáme moc času, mi si dovolíte, pane Kore, já bych opravdu chtěla říct, že si velice vážíme, že jste mezi námi, protože ta diskuse, jak se o tom zmínili, je opravdu pro nás nesmírně důležitá a vy, byste vy jste nám jasně prokázal ochotu ECB k dialogu. Jedna věc, Mm, která je jednoduchá, ale možná z druhé strany trošku komplikovanější. Děláme skutečně vše, co můžeme z dlouhodobého hlediska. Hodně, hodně se hovoří o těch modalitách, konjunkturálních záležitostech, krátkodobých zásazí a tak dále. Ovšem zda uvažujeme u těchto zemí, které jsou součástí programu, zda vidíme nějakou vizi spíše strukturálního dlouhodobého charakteru. Um, that's a very deep question. To je velice hluboká otázka a omlouvám se paní předsedkyni, ale není to otázka, na kterou se dá odpovědět ano nebo ne. Odpovědět se dá dvěma způsoby. Za prvé, že nejlepší přípravou na budoucnost je reformovat ekonomiku tak, aby byla flexibilní a to je součástí kondicionality a programu. Takže to vlastně nastavuje scénu pro budoucnost. Ekonomika by měla být eh, rezistentnější vůči šokům a proměnlivému prostředí. Měla by být schopná prospívat i na hodně konkurenčních trzích a to vyžaduje eh, opravdu flexibilnější ekonomiku. A to platí obecně, nejenom pro eh, malé země, platí to i pro velké země. A za druhé, jestli máme jasnou vizi toho, jak se má Řecko, Portugalsko, Kypr, za 10-15 let průmyslově specializovat, to nevíme. Jestli si mohu dovolit být maličko skeptický anebo sebekritický, tak asi se mělo věnovat více času snaze nalézt správnou průmyslovou specializaci nejprve celého jednotného trhu a globální ekonomiky a potom nastavit nástroji, nástroje, které by podpořily realokaci, realokaci kapitálu, eh, pracovních sil eh, a vědy pro tyto ekonomiky. A osobní poznámka ode mě. Jedním ze největších nedostatků v Evropě, co se týče toho rámce, je to, že vlastně, když porovnáte řízení krize v Evropě a jinde ve světě, my nemáme v Evropě Světovou banku a e, co se týče podpory sociálních sítí, oni mají vlastně nastavené nástroje, které my v Evropě úplně nemáme. Mohla by e, Evropská investiční banka tuto roli třeba sehrávat? No, já nechci EIB nic předepisovat, oni mají svůj mandát, oni mají úlohou e, financovat malá střední podniky, dělají to v různých částech Evropy, ale zde chci říci, že ty nástroje třeba e, existují, ale nejsou dobře propojeny s globální strategií a s vizí průmyslové budoucnosti právě těchto zemí. Děkuji, Filip. Trève de Dobrý den, pane Kore, opravdu. Vím, že máme málo času, takže dvě otázky. První můžete odpovědět ano nebo ne. Představte si nějakou hypotetickou zemi a premiér španělský napíše takový důvěrný dopis ECB, stěžuje si na monetární politiku, která podle něho má negativní dopad na španělskou ekonomiku. Představte si, a to si nemusíte, ale je to reálné, že by takový guvernér ECB napsal zpátky a hovořil o tom, jak se tam má organizovat pracovní trh u nich. Myslíte si, že ten případ A je akceptovatelný, ano nebo ne? A myslíte si, že případ B je akceptovatelný, ano nebo ne? Prosím jenom odpověď ano nebo ne. Druhá věc, o tom už jsme hovořili, můžete to prosím udělat ve francouzštině, to vám, to, já vám to usnadím rozhodnutí v květnu 2010 Řecko, oni byli proti, byste byli proti restrukturalizaci jejich dluhu, protože by to mohlo ohrozit stabilitu finanční. To je často argument, který se využívá. Ovšem Liem hovořil například o mm, březnu 2011 v Jirsku. ECB eh, e hrozilo jejich vládě že jim neumožní, neposkytnou pomoc, pokud irská vláda nezaplatí to, co nebylo garantováno. To znamená 100% věřitelů, těch malých věřitelů, ne těch velkých, ale malých. To není anachronismus. Myslíte si, že je to normální otázka? A ovšem to by mohlo prostě ohrozit finanční stabilitu. Čili komu to opravdu, kdo z toho profituje. Dvě rozhodnutí ECB, která chtěla v podstatě zachránit pouze věřitele soukromé na, proti veřejným eh, věřitelům a proti, proti daňovým poplatníkům, protože prostě šlo o stabilitu finanční. Ano, buď si myslíme, že tyto trhy jsou prostě hloupé a neskou schopny nějak reagovat, ovšem pokud chceme udělat nějaké racionální rozhodnutí o restrukturalizaci, oni to budou interpretovat iracionálně a nebude to fungovat. Nebo si můžeme říct si, ano, trhy jsou racionální a pokud je tam nějaká možnost nákazy, tak jenom proto, že tam je prostě nějaký dluh, který není možné splatit. A potom bychom teda museli restrukturalizovat tento dluh, který nemůžeme restrukturalizovat. Já se omlouvám, paní předsedající, a to jsou důležité otázky. Čili můžeme zachránit finanční stabilitu, to znamená, restrukturujeme oba dva typy dluhu tam, kde ekonomicky je prokázáno, že bylo nemožné to splatit. Čili kdo z toho těží? V podstatě ECB jak si brání pouze finanční sektor a nebrání obyčejné lidi. Děkuji za odpověď. Two minutes. Hang on, hang on. Omlouváme se, to je poznámka bez mikrofonu. Ne, to není, to není fér, to není fér. Vyčerpal si veškerý čas, který si měl k dispozici, nyní má slovo Benoa. Děkuji, vážený pane poslanče ne, prosím vás, pro mě to není nějaké mondéní, to, že s vámi musím z té nyní diskutovat, to vůbec ne. Jestli dovolíte odpověď, ano, ano. Jestli mi dá paní předsedající více času, odpovím trošku dlouhším způsobem. Ano, mm, to je jeden minister, když řekne, že, ty, že řekněme, že ty sazby jsou příliš vysoké, že je to pro ně těžké, pro jejich ekonomiku to není žádný problém. To je diskuze normální, která probíhá mezi námi a předsedy vlád, to je normální diskuze a poté v ten druhý případ. Ano, všechny eh, centrální banky poskytují poradenství svým vládám, oni to můžou vzít potaz, nemusí to vzít potaz, to záleží na každé, na každé zemi a záleží samozřejmě na každé centrální bance, pokud je o ekonomickou politiku. To si myslím, že je absolutně normální, dokonce užitečné. Odpověď je ano, ano. Druhá věc, finanční stabilita. Myslím si, že jsem to řekl jasně. My eh, si myslíme v ECB, že ten bail-out, bail-in, pro, propojení z bailoutu na bail-in, to je dobrá záležitost. My jsme podporovali eh, BRD, tuto směrnici, která se pokrývala krizi bankovní. My jsme dokonce byli připraveni dokonce jít ještě dále v tomto ohledu. To si myslím, že je pozitivní. Ovšem musí zde existovat určitý rámec a v tom období, o kterém hovoříme v současné době, tato směrnice ještě neexistovala. Neexistovala žádná globální diskuse o Bel-Inu, pokud jde o finanční stabilitu na úrovni Rady, na úrovni Evropy a rovněž v tom období neexistoval nějaký firewall, nějaká ochrana, která by umožnila eurozóně obránit se proti systémové krizi. To jsme potom měli k dispozici pouze na základě mechanismu ESM. Ovšem, prostě je důležité, abychom z toho vyvodili nějaká, nějaká ponaučení z těch rozhodnutí, z té krize a tak dále. Nyní máme nová pravidla, ECB je robustnější, máme zde i ten princip zodpovědnosti, investice, banky a tak dále, který prostě musí, eh, jak víme, zaplatit za své chyby. To si myslím, že je správné. Děkujeme, říká Paní předsedající, ano, to je výborné, že máte tuto možnost hovořit s francouzi francouzsky, to je dobré. A nyní pan Klute. Já budu mluvit německy, protože francouzsky neumím. Pane Kore, také vám přeji dobrý den, jsem rád, že jste přišel a že hovoříte o těchto skutečnostech. Moje otázka bude stručná že tady máme ECB, měnová politika, e, peněžní politika, stabilita. Vy sám jste řekl, že ECB je evropská instituce, ale tím jste také vázáni respektovat sociální a základní práva. E, to je, myslím, zcela jasně definováno podle mého názoru. Tady snad o tom nemůže být žádných pochyb. Do jaké míry jste respektovali při svých opatření, která jste spolu navrhovali, do jaké míry jste je v této návaznosti respektovali, protože eh, ta opatření měla celou řadu sociálních dopadů. To vy jste sám ve svém úvodním projevu řekl, že eh, vlastně došlo k sociálním problémům. A to provázání ECB na základní práva, sociální práva. Neměl, neměli jste dospět k nějakým jiným opatřením, k jiným krokům, tak abyste skutečně respektovali tato práva? Myslíte, že je možné za eh, situace krize. Je pravda, že jsme na ní nebyli připraveni, to je všechno pravda, ale je možné eh, tato práva takovýmto způsobem umenšovat a vlastně je téměř eh, téměř eh, ignorovat tak, jak jste to učinili vy spolurozhodnutím o těch opatření. Děkuji. Já se, Beno, omlouvám, budu muset odejít. Astrid Luling Eh, se laskavě ujme předsednictví. Omlouvám se. Děkuji. To je také důležitá otázka. ECB je samozřejmě vázána e, komunitárním e, rámcem a právy a i mezinárodními práv, právy. A tam patří i lidská práva. Rozhodně nechci říci, že ECB není vázána těmito dohodami a smlouvami. Jako komunitární instituce jsme těmito e, smlouvami vázáni. Chci jenom eh, říci, že přizpůsobení ekonomiky bylo nezbytné. Bylo potřeba tyto ekonomiky dát do nové rovnováhy, změnit úroveň eh, výdajů těchto ekonomik a i výstupní kapacitu těchto ekonomik. To znamená eh, uvést externí účty do rovnováhy. To lze učinit různými způsoby a my jsme se snažili a stále se ještě snažíme toho dosáhnout tak, aby to bylo sociálně spravedlivé, to znamená, že břemeno přizpůsobování by nebylo disproporčně eh, uvaleno na slabší vrstvy společnosti, Eh, na mladé, nezaměstnané, na chudé, to je otázka spravedlivosti a pak je tady také otázka efektivnosti. Eh, jsou různé způsoby, jak to přizpůsobení eh, učinit. Tady bylo zapotřebí omezit veřejné výdaje ve všech těchto zemích, protože bylo neudržitelné a protože tyto vlády vlastně financovaly své veřejné výdaje penězi z okolních zemí. A okolní země tedy do toho měly co mluvit, protože to byly jejich peníze. A bylo potřeba nějakým způsobem přizpůsobit eh, tu finanční politiku tak, aby byla uměrná úrovni eh, příjmům. To znamená, že bylo potřeba eh, omezit mzdy ve veřejném sektoru, omezit důchody a tak dále. A dále výběr daní. My jsme tvrdili, že výběr daní je potřeba zlepšit a že je potřeba mít proporcionální nější rozvrstvení daní. A bylo to nesmírně obtížné, protože ten daňový rámec se těžko mění, ale bylo to důležité také ve jménu spravedlivosti. A třetí příklad, a ten se týká hospodářské soutěže v odvětví výroby. Ve všech těchto zemích dos, došlo k významné změně eh, úrovně jednicových nákladů. A to bylo vlastně dosaženo tím, že eh, mnohé eh, firmy, mnohé podniky byly nuceny propustit mnoho lidí. Teď jsme svědky také nové úrovně cen pakliže se změní eh, úroveň jednicových nákladů a ne eh, eh, mest, tak to znamená, že vlastně veškeré břemeno nesou rodiny. Takže my jsme od počátku tvrdili, že je potřeba změnit ten trh výroby, to znamená otevřít se hospodářské soutěži, tak, aby to břemeno bylo spravedlivěji sdíleno a tak, aby celé to břemeno nenesly pouze rodiny. To jsou tady pouhé příklady, ale myslím, že jsou důležité. A dal, další pan eh, Guzes za EPP. Pane Kure, ano, já vás jenom pozdravím a, a nejprve dávám slovo kolegovi, tím pádem bude mít více času. Děkuji. Já bych vám rád blahopřál k tomu, co jste nám právě sdělil. Vyplývají z toho podle mě tři zásadní otázky. Za prvé, mohl byste nám naznačit, co by se bývalo stalo těmto čtyřem státům, kdyby ta nouzová řešení, která navrhla trojka, tyto státy neučinily? Co by se bývalo stalo? kdyby se bývalo nepodařilo najít to řešení úvěry, úvěru, kdyby tyto státy nebyly schopny eh, splnit své minimální závazky. Můžete mi odpovědět jak z ekonomického hlediska, tak ze sociálního hlediska. Souhlasím s tím, že sociální hledisko je důležité, ale nebo to ekonomické hledisko je důležité, ale uh, jak eh, by bývala dopadla sociální situace v těch zemích, kdyby se neaplikovala řešení trojky. Za druhé, myslíte, že celá eurozóna byla vystavena určitému riziku, tedy riziku, že by ty státy se bývaly, museli eura vzdát, co by to bývalo obnášelo pro celou eurozónu, pro jednoho každého jejího člena. Já sám jsem z Portugalska a konečně se vás chci zeptat, jak se díváte na současnou situaci těch e, států v rámci toho programu přizpůsobování. Jeden stát opustil ten program, Portugalsko bude mít hotovo do čtyřech měsíců a objevují se pozitivní signály o ekonomice Portugalska. Jaký tedy máte obecně na to názor? Merci, Madame la Présidente. Euh, euh, merci, euh, merci. Děkuji za slovo. Děkuji, pane Fejo, děkuji za tento dotaz. Čili, k čemu by došlo, bez eh, zásahu, bez podpory EU, Mezinárodního měnového fondu, to byly země, které přišly o přístup na trh, země, které již nebyly schopny refinancovat své závazky, to znamená, že by došlo opravdu k krachu, by nebyly by schopné splácet. I když finanční sektor ano, zainvestoval do toho vládního dluhu. I přesto by to asi pravděpodobně znamenalo krach celého finančního sektoru těchto zemí, obrovské kapitální ztráty, nesolventnost, banky by zkrachovaly vkladatele by přišli o své prostředky, protože ti jsou chráněni do 200 tisíc eur garančním fondem, ovšem pokud by došlo ke krachu, tak by samozřejmě tam ani nepomohla tato možnost, čili malí střadatelé by přišli o své finanční prostředky. Vnější asistence byla nutná. Vnější asistence pomohla trošku rozložit ty náklady a i úsilí toho přizpůsobovacího programu v dalším čase to znamená ta vnější finanční asistence ze strany EU MMF. Ta umožnila reagovat na ty základní problémy krize, excesivní uh, útraty, nedostatek přizpůsobování ekonomiky, ekonomiky, přeinvestování například do oblasti uh, stavebnictví a tak dále pro země i pro politické představitele to znamenalo možnost reagovat na to reformami v dalším období a na rozdíl od nějakého tlaku finančních trhů a nutnosti okamžitě zavést reformy. Čili z politického hlediska to umožnilo těmto zemím udržet si kontrolu toho procesu oživ, ozdravovacího. Já netvrdím, že to bylo jednoduché, bylo to nesmírně obtížné, tento proces ozdravení. Ovšem ta externí pomoc umožnila těmto čtyřem zemím v rámci diskuze s Euroskupinou, s MMF přizpůsobit ten, ten tu aktivitu tak, aby to ještě pořád zvládli, zvládali. Bez naší pomoci by to proběhlo takovým velice chaotickým způsobem v průběhu několika týdnů a ty země by nebyly schopny ukontrolovat, uřídit ten proces. To je ten rozdíl. Zdá je se riziko pro eurozónu jako celek? Ano. Jistě, protože je zde mnoho zájemného propojení, expozice vystavení riziku země, které, v banky, které fungují v několika zemích, byla tam, bylo, tam, eh, bylo tam riziko nákazy, toho, že by se ta, euro, že by se ta krize dostala do ostatních zemí eurozóny, čili tomu jsme chtěli zabránit. Jak to vypadá dneska? Portugalsko. Portugalsko udělalo obrovský pokrok při realizaci záchranného programu, který je kvalitní, ekonomická situace se zlepšuje, HDP reálné roste. Od roku 2013 vidíme, že klesá nezaměstnanost, vidíme tam přebytek, čili opravdu reformy se vyplatily. Jak to bude vypadat, to do budoucna záleží na vaší vládě. Po několika měsících k tomu dojde rozhodnout se, zda postupně vystoupit z tohoto programu, nebo zda budeme potřebovat nějaký následný program. To je rozhodnutí na portugalské vládě, ovšem ten problém, teda ten pokrok, který vidíme skutečně, zaslouží pochvalu. Pan Bulman má slovo. Herr ich äh, würdige, ich würdige Herr Herr ich... Já, já oceňuji váš přístup, proto to, že mi to je sympatické, ovšem nesouvisí s tím, co, jaké mám empirická data. Když se podívám na empirická data z Portugalska a z Řecka, tak mi říkají, že e, státní dluhy a nezaměstnanost výrazně stoupla. Nezaměstnanost mládeže se zdvojnásobila, každopádně v Řecku mož, skoro v Portugalsku s během toho programu. Proto mě zajímá otázka. jak ECB, která je zodpovědná za měnovou politiku, to je stále obtížnější v eurozóně, kde jsou silnější, silnější a slabší, slabší. Jak se e, vlastně podílíte na e, tom, že se to stále zhoršuje. ECB e jednou rukou udělá memorandum upozornění a tím stíží měnovou politiku, kterou dělá druhou rukou. Jak to řešíte? interně. Druhá otázka, aby se odstranila investiční, investiční slabost, proto se tady navrhovaly hovali eh, daně z finančních transakcí, 11 dní zavede, ale jsou stále méně odvážní a veřejnost vlastně získává dojem vydírání. Finanční instituce vydírají a té veřejná diskuse vydírají suverénní státy, aby nezaváděly tyto daně nebo jenom mm, bezvýznamně. Vy jste bankovní dohled. Může to tyto um, potvrdit tyto nátlaky na suverénní státy i ve Francii, ale nejen ve Francii, v Itálii, v Německu, Španělsku, u, u nás. Já vím přesně, jak eh, bankovní svazy se pokoušejí odrazovat suverénní státy, aby zaváděly ty daně. Můžete vy z vašeho hlediska to potvrdit? A jak ECB jako bankovní dohled, jako někdo, kdo tu politiku, jak sám říkáte, eh, podporujete, tak jak k tomu mm, můžete přistupovat? Máte dvě a půl minuty. Ano takže více ne. I will do my best to answer within the, uh, within the time frame. Um... Já udělám vše, co je v mých silách, abych to zvládl. Pokud je o nezaměstnanost v Portugalsku v Řecku, máte pravdu. To, co říkám, je, že ta situace se prostě zlepšuje. Já hovořím o těch posledních datech, které máme k dispozici, řekněme poslední měsíce roku 2013. Samozřejmě, že mezi 2010 a 2013 tam ta čísla vypadala jinak, především u nezaměstnanosti mladých. Přesně tak, tam došlo téměř k dvojnásobnému číslu. Ovšem to je nevyhnutelné v krizi. Prostě musí dojít k tomu eh, procesu záchrany. Měl, z krize měla obrovský dopad na poptávku, nejenom v eurozóně, samozřejmě eh, především v těch eh, zemích, které jsou součástí programu. Nezaměstnanost se zvyšovala, nesolventnost a tak dále, protože tam byl ten tlak na agregovanou poptávku. Ovšem ta, ty reformy nyní prostě již vidíme pozitivní výsledky, dopad na ekonomiku, zlepšená konkurenceschopnost, možnost vývozu a to je ta součást poptávky, růstu poptávky po produktech místních výrobců, čili Postupně to přináší ovoce, vidíme první pozitivní čísla, ovšem je to nesmírně, jsou to pouze nedávná čísla, takové první vlašťovky zlepšení ekonomické nějakého charakteru, ovšem jsou tam, pokud jde o export, konkurenceschopnost, například i v Portugalsku dokonce nezaměstnanost klesá v současné době. ECB, ta, jak si ECB rozděluje eurozónu. My jsme viděli mnoho fragmentace v průběhu krize, ovšem já Věřím v to, že programy, které implementujeme v těchto zemích, záchranné programy, přispívají spíše ke konvergenci těchto zemí. To znamená, že bojují proti fragmentaci jistě, trvá to, Ovšem kompetitivita, konkurenční schopnost, vývoz, to jsou pouze příklady. Tyto země se zapojí lépe do vnitřního trhu, reagují na poptávku v jiných zemích. To je konvergence, to je samozřejmě velice dobré, protože to propojí i ostatní evropské země eurozóny, čili vidíme hodně konvergence v této oblasti. Dále je to ve finanční oblasti, vidíme výnosy klesají. V Portugalsku například možnost přístupu na trh vydávání obligací, to je rovněž pozitivní znak konvergence a ECB tím pádem bude v jednodušší situaci, protože ta fragmentace byla obtížná pro nás nyní ta fragmentace ustupuje, proto to pro nás bude jednodušší. A poslední věc, FTT, my nejsme proti FTT. To je daňová politika, my tam nemůžeme zasahovat. nám se ten koncept líbí, ovšem musí to být vytvořeno tak, aby to nebylo překážkou monetárních politik, především trhu repo. To již je technická diskuze, ovšem proti konceptu jako takovému nic nemáme. Ano, no, je to takový nový koncept, protože pan Triše, pan Dragé byli vždycky proti. Ehm, neměl by si vidět jenom vady na věcech. Ano, ale já děkuji panu Koremu za e, podrobnou odpověď. Paní Hradca, máte slovo. Mikrofon, prosím. Mikrofon. Pane Kremu. Já vám chci položit otázku, která vyplývá z mm, dalších otázek kolegů a to se týká sociálních dopadů mm, um, um, respektování komunitární aky. My máme skutečně vážné dopady v Řecku. Má, chází k odlevu mozku. To Eh, narušuje ekonomický růst, který zoufale potřebujeme. Vy říkáte, že bychom neměli vinit hasiče, což je trojka a programy přizpůsobení, ale ne, neposoudili uh, hasiči tu situaci správně, použili špatné multiplikátory, ne, stabilizátory, především co se týče konkurenceschopnost společnosti, ekonomika, takhle. Nezhodnotili jste tu situaci. Trojka dělá konečné hodnocení situace v Řecku. A nemyslíte si, že toto je vhodná chvíle um, pro vás předkládat doporučení? Vy jste řekl, že ta rozhodnutí jsou politická, ale eh, neměli byste podávat doporučení tom, aby všechno bylo eh, zohledněno, aby lidé eh, měli nějakou úlevu. Oni potřebují úlevu, protože jinak nemá smysl dosáhnout tedy primárního přebytku. To bylo ale založeno na obrovských obětech občanů a odhodlání vlády, protože byly problémy se zdaněním, bylo nadměrné zdanění a toto nadměrné zdanění narušuje ekonomický růst a snižuje spotřebu. Já se domnívám, že toto je důležitá e, věc. Vy jste řekl, že se domníváte, že sociální um, Eh, spravedlnost je důležitá, to musíme eh, zkoumat a já věřím, že ta doporučení se hrají důležitou roli a budou ovlivňovat budoucí politická rozhodnutí. Děkuji. Děkuji za tu otázku k těm multiplikátorům. Já nebudu mluvit dlouho, ale multiplikátory v roce 2010 se ukázaly mm, vyšší než to, co tehdy očekávaly všechny finanční instituce, ale to není žádná věda. Ekonomika není na věda. že všechno, co bylo možné říct o fiskální konsolidaci v roce 2010, bylo ovlivněno spoustou faktorů, včetně kredibility politik tedy zda fiskální přizpůsobení může snížit náklady finanční trhy. To nebylo možné v té době, protože země neměly přístup na trhy. Teď se to stalo, získávají přístup na trhy a to je jenom příklad, že je pravděpodobné, že multiplikátory mm, bude nižší, než byly v roce 2010 a MMF to eh, znali, toto není ale vědecká diskuse mm. Co se týče obsahu přizpůsobení daně versus výdaje, role ECB a další institucí trojce je připomínat euroskupině a národním vládám nepříjemnou aritmetiku, že když nemáte přístup na trhy a finanční potřeby, které nemůžete splnit, musíte se přizpůsobit, buď na straně výdajů nebo daní. Nemůžete si se tomu vyhnout. Takže povahu škrtům o tom můžeme mluvit. Můžete mluvit o povaze daňových zvýšování daní. Daň, zdanění musí být progresivní, aby bylo mm, spravedlivé sdílení toho um, břemene, ale není možné bez toho jednoho nebo druhého nebo mixu obojích to nejde. Děkuji další řečník, paní Leonardo Dominici, máte slovo. Já jsem slyšel eh, některé vaše nedávné projevy a vyslechl jsem vás a já uh, musím říct, že jsou velmi zajímavé, protože, jak se zdá, máte um, široké institucionální znalosti a říkáte, že ta krize je taková cesta učení a se, je možné se toho ponaučit. Se týče těch, um, toho procesu přizpůsobení. Nemyslíte si, že problém je ve způsobu, jak tyto programy byly implementovány? Nemluvím pouze o situaci v jednotlivých členských zemích, které to postihlo, ale o tom, že mm, byl, eh, neexistoval dostatečný systémový přístup. Se domnívám, že proces přizpůsobení může být úspěšný pouze, pokud eurozóna jako celek Um, implementuje mm, politiky obnovení rovnováhy v rámci a ECB hraje důležitou roli. ECB um, může uh, vrátit na politiky a říct jim, jak se ponaučit, jaká ponaučení lze vyvodit. A poté ECB má takový jaksi ventil bezpečnostní, který může využít, a to je dvouprocentní limit inflace a tento ventil odráží průměr evropský. Ale určitá cenová dynamika v silnějších zemích by mohla být součástí politiky obnovování rovnováhy. Děkuji, pan Kore. Hmm. Děkuji, paní mm, předsedkyně, děkuji. Um, já předpokládám, že, nebo plně souhlasím s vámi v tom, že ECB sehrává roli při varování vlád, když hrozí nebo je ohroženo fungování zóny nebo integrity eurozóny. To už to bylo v roce 2012, teď už ne tedy, podle mého názoru. A E, riziko také cenové stability. Proto považuji za důležité e, přijít se systémovým přístupem k řízení krize. My jsme již Ehm, řekli, že mm, ECB tedy byl součástí těchto diskusí. My jsme jim řekli, že potřebujeme komplexní rámec pro řešení selhávajících bank, e Já neříkám, že to všechno přišlo z ECB, ale my jsme ty ehm, to, že potřebujeme ten komplexní rámec, prezentovali především pro bail-in. Teď říkáme, že potřebujeme mechanismus jednotného rezoluce a fond mutualizovaný, nemělo by to být příliš pozdě, pokud to má stabilizovat eurozónu. Takže mm, tyto, eh, to poselství jsme předali, ECB to vždy udělá, pokud to souvisí se zájmy eurozóny jako celku. To je naše role. 2%, 2% inflace, no my se eh, velice držíme té naší definice z cenové stability 2% v střednědobém eh, horizontu. To je taková kotva, která kolem se nominální zakotvení, kolem kterého se eh, je organizována celá ta eurozóna. My jsme, mm, ty říkají, že pokud vidíme riziko pro střednědobou finanční cenovou stabilitu, budeme muset jednat, to bylo jasně řečeno. Děkuji, já velice oceňuji um, to mm, jste řekl ohledně um, Luce, Gomez, Smith, Gigol. Um, pokud bude čas, budeme moci odpovídat jednotlivě. Paní Gozes, máte slovo. Gomez. Gomez, <laughs> Gomez omlouvu. Uh, um, uh, the trojka... Trojka se snažila o strukturální reformy, ale vůbec nedbala na eh, boj proti korupci v privatizaci, veřejných zakázkách a výběru daní. Proč ECB a v Portugalsku požehnala brutální zvýšení daní u střední třídy a chudých a umožnila přitom vládě obrovské eh, daňové úlevy Eh, pro podniky v daňových eh, rájích. Proč eh, umožnila daňové amnestie v, letech 2012 a 2013, která umožnila daňovou beztrestnost největším pachatelům daňových přečinů a směli za, zaplatit pouze skandální 7,5% daň. Paní Albuquerque nám při cestě do Portugalska řekl, že summit Dovil v říjnu 2010, který žádal zapojení soukromého sektoru, odstartoval vlastně spekulaci proti euru. Myslíte, že toto také sehrálo úlohu při eskalaci výnosů, které vedly k tomu, že eh, Portugalsko muselo požádat o bailout? Děkuji za tu otázku. Co se týče těch daňových problémů, jak jsem řekl, my jsme vždy byli pro progresivní daňový systém, pro posílení výběru daní, takže rozhodnutí, o kterých eh, hovoříte, jsou rozhodnutí portugalské vlády, což ilustruje předchozí debatu, že trojka eh, radí, ale rozhodnutí činí národní vláda, což je správné, protože je politicky odpovědná. Za tato rozhodnutí odpovídá portugalská vláda. Co se týče dovíl, ano, to byla eh, debata o PSI. Obecně, jak víte, ECB nebyla pro a také to rozhodně přispělo k eskalaci krize a k eskalaci, k eskalaci vlastně výnosů vládních eh, dluhopisů v eurozóně. Nebyla to jediná příčina a postihlo to nejhůře ty země, které měly strukturální nerovnováhu, k tím patřilo Portugalsku, ale ta dohoda dovil odstartovala eskalaci krize a ECB se tehdy k tomu jasně vyslovila. Děkuji. Ola Schmidt za liberály. Vy jste to e, sám říkal, neobvinujte hasiče z požáru. Vy jste eh, byl eh, v roce 2012 centrální bance a pracoval jste také na francouzském eh, ministerstvu financí. Myslíte, že centrální bankéři jsou na vině, protože nevarovali před krizí včas? Celé to pro mě je, proti, je o odpovědnosti. My všichni obdivujeme to, co ECB udělala ex post, ale myslím, že také nesete určitou odpovědnost za to, že se že k té krizi vůbec došlo. MMF, tady se eh, bud, hovoří o tom, že bychom měli vytvořit vlastní evropské, evropský měnový fond. Eh, je to dobré a eh, konečně FTT daň z finančních transakcí. Já jsem ze Švédska, my jsme to vyzkoušeli a byla to katastrofa. Já mám dojem, že vaši předchůdci vždy tvrdili, že daň z finančních eh, transakcí je chybným řešením, že to není dobrá věc. Vy jste v ECB změnili názor na toto? Velice dobrá otázka. Děkuji. Nejprve k daně z finančních transakcí, protože toto není debata o FTT. Já o tom budu někdy třeba podrobněji hovořit jindy. Jakákoliv daňová struktura, včetně FTT, je v pořádku, pokud nebude mít nezamýšlené důsledky. A my jsme ukázali na řadu nezamýšlených důsledků, zvlášť co se týče fungování krátkodobých peněžních trhů. To jsme řekli komisi členským státům. Vy jste ze Švédska, já jsem z Francie, kde je do určité míry FTT, funguje to dobře, je to omezené, takže já nechci tvrdit, že je to ten správný model, ale je celá řada možností, jak implementovat FTT v závislosti na rozsahu působnosti a jím nastavení. K tomu, jestli centrální bankéři měli vydat nějaké varování přes, před krizí. Jak jsem řekl, bylo kolektivní selhání v provádění Eh, rámce společenství. To je kolektivní selhání. Já jsem tehdy v ECB nebyl, takže hovořím o svých předchůdcích. Je mi jasné, že předseda ECB před krizí v letech 2005 a 6 varoval jako euroskupina velice jasně, že vývoj nákladů a mest je příliš vysoký, příliš dynamický v celé řadě zemí a zvláště, že eh, také, eh, také výraz eh, nárůst veřejných mest eh, je příliš rychlý v eurozóně a že z toho budou problémy. Jasně to řekl. ECB také jasně promluvila, když velké země vlastně víceméně porušovaly akt eh, stability a růstu. Takže neříkám, že to bylo řečeno nahlas, ale byly evidentní signály a ECB eh, e na ně poukazovala. Já to mohu potvrdit. Ano, ale já jsem ještě, já, ještě ta další otázka. MMF. Takže ještě, ještě máte minutku. Dobře. Opět. Jisté. To je součást celé diskuze, která probíhá mezi členskými státy. Takže jsou zde země, které jsou součástí MMF, EU a tak dále. To znamená, že jakmile její výkonná rada rozhodne o pomoci těmto zemím, tak to samozřejmě může proběhnout. To jsou dva aspekty. Další věc. Já jsem pro proto, aby všechno fungovalo pod komunitním právem, především pokud jde o mechanismus ESM, tak aby to fungovalo na základě komunitního práva. A aby to bylo konsistentní s EDP, s E, MIP a tak dále, to znamená veškeré mechanismy supervize a dohledu. To neznamená, že MMF již nepotřebujeme. Ne, to si nemyslím. Na základě minulých zkušeností vím, že MMF pomohlo jako další nezávislý pozorovatel, má zkušenosti s krizí, s řešením krize, s přizpůsobovacími programy, to, co některé země prostě neměly. MME byl jediným aktérem trojky, který má zkušenosti s krizovým managementem v takových zemích, které v podstatě byly na pokraji krachu. Čili to si myslím, že opravdu byl velice kvalitní příspěvek. Jediné, co jsem chtěla říci, říká mm, paní předsedající, že jsem chtěla potvrdit to, že předsedové nebo guvernéři bank nás vždycky ano, například upozorňovali, pokud jde o indexaci v Lucemburku a my jsme je nikdy neposlouchali. A nyní se dostáváme k poslednímu řečníkovi, tím je Sven Gigol za zelené. Děkuji, děkuji, že jste mezi nás přišel. Já chci říci, že eh, se mi zdá nepřiměřená ta eh, míra kritiky vůči SCB, protože trestá ty, kteří vlastně skočili do eh, toho problému a to jste udělali vy. A co, co je vám vlastně možné vyčítat, je to, že jste to přepustili, že členské státy vaši odpovědnost nepřevzali v rámci parlamentního rozhodování a v důsledku toho musíte poslouchat kritiku, které neodpov- která neodpovídá mm, vašemu Eh, mandátu. Ty doporučení, které spolu nesete podle eh, eh, hodnocení Evropské rady, odborové konfederace, porušují za chartu základních práv i sociální chartu a tato doporučení jste oprave, spravedlnil nebo tu kritiku, takže, jste řík, takže říkáte, že kdybyste to neudělali sociálně, by to bylo ještě horší ale to je pouze v, to v oblasti porušování základních práv není o spravedlnění. Ty ta jsou nedělat, nedělitelná. Takže vy, do, vy tím potvrzujete, že ta doporučení, které jste dali v rámci trojky, porušují základní práva ve smyslu práva, které na evropské úrovni, kterým jste vázáni. Moje druhá otázka se týká kolegy Noka zachraňování eh, Kyperské banky Leica, kde vy jste v rámci programu ELA řekl, že jste tu banku dále financovali, i když byly otázka, to byla otázka solventnosti, protože jste vyčítali, počítali s tím, že dojde k rekapitalizaci. Vaše vlastní směrnice zakazují další financování nesolventních bank. Tam se o očekávání rekapitalizace nic než není. Můžeme potvrdit, že jste porušili své vlastní politické směrnice a tím umožnili, aby soukromí věřitelé mm, se u těchto bank mm, jeli do fronty. No, no, takže pan Gekol byl trošku delší ve své otázce, máte pořád ještě dvě a půl minuty. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. První dotaz. Nebo takhle. Děkuji za ten úvod. Ovšem, ECB a naše role, my se na to nedíváme jako na součást um, trojky, my prostě chceme zajistit stabilitu eura, řídit monetární politiku a to je, to není se součástí dnešní diskuze, ovšem naše role byla vždycky zajistit cenovou stabilitu prostřednictvím monetární politiky a to jsme dělali různými způsoby, ve kterých budeme dál pokračovat. To jsem chtěl pouze připomenout. Je, to nemá nic společného s tím, že jsme členem trojky. Druhá věc. Ano, Evropská úmluva o lidských právech. ECB poskytuje poradenství ESM, Euroskupině, dále MMF, my neděláme rozhodnutí, to jsme řek, to bylo jasně řečeno Evropským soudním dvorem, my pouze jsme poradenským orgánem. Rozhodnutí neděláme, rozhodnutí dělají národní vlády v rámci svého právního rámce, komunitního rámce a euroskupinou. Ovšem, doporučili jste skutečně ta doporučení v souladu s mezinárodními právy a sociálními právy. Vy prostě i v rámci vašich doporučení jste vázání eh, určitými legislativními postupy. Porušili jste je? Já nejsem právník. Prosím, aby jsme o právní stránce nehovořili. Já nejsem právník. ECB samozřejmě musí respektovat právo. Doporučení trojky jsou zveřejněny i ve zprávě Evropské komise, jsou veřejné. Tam jsou popisy našich doporučení, můžete si to zkontrolovat. Samozřejmě, že jsme vázáni EU právem, my nejsme jaksi nějakým subjektem mimo tento rámec, to je jasné. Národní, eh, pokud, ano, eh, záleží na hodnocení solventnosti dané banky, orgánu, který provádí dohled. Toto dělá vždycky Národní kompetentní úřad a v tomto konkrétním případě to byla Národní banka Kypru. SSM, SSM začne fungovat v listopadu, a do té doby to bude prostě tak. Musí se to dělat toto hodnocení národním orgánem, eh, který provádí dohled. My až do listopadu prostě takové kompetence nebudeme mít. LA to prostě poskytuje Národní banka na základě, nebo teda bere tím na sebe určité riziko. My jsme prostě spolehali na to, co nám Národní eh, banka Kypru řekla, její rozhodnutí guvernéra eh, sdělení bylo veřejné, tvrdili, že lajky banka byla solventní a očekávalo se, že prostě přijdou tyto programy MMF a EU. My jsme prostě neměli žádný důvod to nějak spochybňovat. To bylo hodnocení národního orgánu. Jakmile ECB se stane orgánem dohledem, tak to bude jinak. Ovšem, eh, ano, můžete říkat, že toto je bezpečnější systém, prostě je to součást ESM systému a bude to vypadat jinak. Děkuji vám, děkuji vám, vážený pane kolego, děkujeme za všechna tato vysvětlení, argumenty. Já si myslím, že to přispělo k další objektivitě, že to vysvětlilo mnoho věcí, které nám nebyly jasné, mnoho nedorozumění. Myslím si, že to opravdu skutečně poskytlo velice důležité, důležité informace, které budou pro nás zásadní v další práci. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili dnešního jednání a příště se sejdeme v pondělí 17.2. v 15.00. Končím dnešní zasedání.